I have told you I have my opinion. I think it's for to say. Ja, liebe Vážené kolegyně a kolegové, takže rád bych zahájil dnešní schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu Nejdříve tedy obdrželi jste návrh pořadu jednání, jsou nějaké doplnění, nějaké z návrhy k tomu programu, pokud ne, tak považujeme na pořad jednání za schválený. Rád bych řekl, že schůze je veřejná a že tedy odpovídající tlumočení je k dispozici. Dále bude schůze také přenášena na internetu. Takže tím se tedy dostávám. Sorry. Damit, uh... Eh, tím se dostávám přímo k bodu 3 schválení zápisu ze schůze konané 9. ledna 2014, 20. a 21. 22. ledna 23. ledna. Máte nějaké připomínky, žádosti o doplnění? Pokud ne, tak považujeme zápisy ze schůzy za schválené a tím se dostáváme přímo k bodu 4 a to je slyšení člena nebo kandidáta na člena účetního dvora. Naše zpravodajka je Ines Ayala Sender a srdečně bych zde chtěl přivítat kandidáta navrženého rakouskými orgány Oskara Heriče. Již jsem řekl, že sál je tedy velký, bohužel náš počet není tak vysoký. Takže samozřejmě, pokud eh, bychom eh, měli zájem o nějaké připomínky, poznámky předsedy, ale myslím si, že také pokud by se eh, poslanci trošku rozšířili, tak můžeme potom zorganizovat diskusy. Takže nejprve bych rád udělil slovo Inés, aby nám stručně představila nebo uvedla tuto zprávu. Máme zde písemné otázky, které jsme poslali, na ty jste také odpověděl a potom eh, dám slovo vám a potom tedy otevřeme diskusy. Takže prosím, máte slovo. Mr. Chairman, honorable members. Pane předsedo, vážení členové výboru. Ehm, e, já si dovolím nejprve začít e, anglicky a mm, potom budu odpovídat na otázky v německy ve své mateštině, což bude přesnější. Takže já vám děkuji za příležitost představit se vám osobně ve výboru pro rozpočtovou kontrolu e, v souvislosti s mojí nominací na člena účetního, Evropského účetního dvora. První téma eh, mojí eh, prezentace se týká mojí, moje zkušenosti v oblasti auditu. Přes 22 let jsem pracoval u Rakouského účetního dvora a aktivně jsem uskutečnil více než 100 auditů. Tyto provedené audity se týkaly eh, spolkových i z, e, z e, e, oblastí rezortů jako ekonomika, školství a další. Je to na úrovni spolkové i spolkových zemí. Také audity u Rakouské centrální banky, Rakouského úřadu pro rozhlasové vysílání a podobně. V rámci rozsahu těchto auditů bych chtěl zvlášť zdůraznit ty audity, které se týkaly především problematiky veřejných financí, investic a řízení rizik. Podle mého názoru samou esencí práce auditora a auditu eh, se týká nejenom kritických, analýzy kritických bodů, ale také hodnocení nápravných opatření, která vyplynou ze zpráv, které umožňují lépe hospodařit s prostředky daňových poplatníků. A Eh, jak si hlavní, toto je mým hlavním cílem, to znamená pokračovat v tomto duchu také eh, v rámci mé práce v Evropském soudním dvoře, eh, účetním dvoře. My second point deals with the... Druhá část se týká uh, finančního hospodaření Evropské unie. V době, kdy jsem se věnoval eh, evropským eh, finančním otázkám, jsem tedy se především zaměřil na generování, eh, zlepšování mm, Quality Insurance v rámci hospodaření s evropskými prostředky v Rakousku, především v oblasti sdíleného řízení a současně jsem podporoval aktivity a pomáhal eh, Evropskému eh, účetnímu dvoru při jeho aktivitách v Rakousku. Eh, v zájmu posílení ekonomické a fiskální politiky a dohledu nad ní koordinová spolupráce nejvyšších kontrolních úřadů členských zemí a Evropským účetním dvorem vzniká nová významná dimenze a já to vnímám tak, že tato koordinovaná spolupráce eh, učiní z mé práce jakožto člena účetního dvora skutečně práci významnou a užitečnou. Kromě toho jsem přesvědčený, že Evropský účetní dvůr by se měl důrazně zaměřovat na výkon většího počtu auditů. Já jsem přesvědčen o této potřebě na základě svých zkušeností, protože výsledky těchto auditů vedly k daleko efektivnějšímu využívání veřejných prostředků. A v důsledku toho politici, jako třeba v Evropském parlamentu a v roz, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, mohou na jednu stranu mít k dispozici přesná data ohledně efektivního využívání evropských prostředků a současně by takto mohli získat eh, hmatatelná eh, doporučení, jak zefektivnit hospodaření. A eh, vycházím tedy ze své zkušenosti také ve spolupráci se spolkovým parlamentem i parlamentem spolkových zemí. Další významný aspekt je nezávislost. Ehm, členové účetního dvora musí být příkladem eh, zcela bez sebe menší pochybnosti ohledně jejich nezávislosti, nestranosti a poctivosti, tak, aby se eh, byla podporována důvěra veřejnosti eh, jak v účetní dvůr, tak v jeho pracovníky. V souladu s mezinárodními principy. Eh, v každé ze svých funkcí jsem jednal v souladu se svým vnitřním přesvědčením a plnil své povinnosti auditora v souladu eh, s potřebami pro vysoce citlivé otázky eh, Eh, považuji se za nezávislého kandidáta eh, s širokým vzděláním, potřebnou kvalifikací a dostatečnou praxí v oblasti eh, kontroly veřejných prostředků moje eh, stávající kariéra se soustředuje maximálně na kontroly a audit veřejných finančních systémů a rád bych pokračoval v této aktivitě na úrovni evropské, abych pomohl usnadňovat eh, spolupráci mezi Evropským účetním dvorem, Evropským parlamentem a konkrétně výborem pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, pane předsed. Ja, vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát za tento úvod, pane Hreči. Eh, Teď poprosím paní zpravodajku jako první a poté dám slovo zástupcům frakcí eh, pro jejich kolečko. Teď tedy Ines a Jela Sender. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych zde přivítat pana eh, Herexe jako kandidáta na post do účetního dvora. Eh, samozřejmě je potřeba uznat, že jeho CV je naprosto dokonalé co do jeho zkušeností, protože se jedná přesně o ta témata, kterými, se potom, kterými by se potom jako člen účetního dvora zabýval. Eh, zajímavé jsou jeho zkušenosti z Rakouska mě by zajímaly eh, jeho dovednosti a zkušenosti, co se týká auditu a dialogu s parlamentem. Jak vnímáte možnosti zlepšování místní, regionální a národní parlamentní práce, zejména v těch nejcitlivějších oblastech? Chtěla bych se vás zeptat, zda je mezi vašimi plány do budoucna nějaká otázka možnosti zaměřit se na vztah mezi programem účetního dvora a jeho zkušenostmi a mezi politickým programem nějakého parlamentu. Jinými slovy, my se chceme zejména vyhnout eh, neefektivnosti v práci účetního dvora, protože i k tomu v minulosti už docházelo. Některé zprávy, některá slyšení, eh, která eh, proběhla v účetním dvoře, se k nám dostala až velmi, velmi pozdě, buď to nebylo relevantní, a nebo už to zkrátka e, přišlo, aby se tak řeklo, v neaktuální dobu pro vzhledem k parlamentní práci. Takže se vás chci zeptat, jak zajistíte, aby účetní dvůr fungoval efektivně, aniž by ztratil nezávislost nebo nezaujatost. Jak tedy si udržíte kontakt s každodenním politickým děním e, v rámci legislativního programu? To tedy za prvé. Za druhé, vy máte velmi obsáhlé a obšírné zkušenosti v účetním dvoře v Rakousku. A vezmeme-li v potaz, že by se tyto vaše zkušenosti nyní promítly na Evropský účetní dvůr, chtěla bych se vás zeptat na toto. Probíhá eh, teď nějaká debata o tom, zda ta spolupráce, která se do budoucna eh, bude zlepšovat, například co se týká dohledu nad bankami, eh, mezi národními dohlednými orgány a mezi Evropským účetním dvorem? Eh, ta debata tedy probíhá, eh, jsme zhruba v polovině a souhlasíme s tím, že účetní dvůr by měl být tou nejdůležitější institucí, kterou je potřeba podporovat a posilovat eh, v jejich činnostech tak, aby mohla nabízet spolupráci v celé řadě oblastí nad rámec své stávající činnosti. Existuje zde nějaký posun eh, k tomu, k čemu bychom mohli říkat přístup v podobě kolegia, tedy v rámci nějaké sítě podobných národních orgánech. Ráda bych znala váš názor na tento vývoj, na tento směr. Z vašeho dotazníku máme celou řadu informací. Vidíme zde, že chcete skutečně posílit a rozšířit spektrum činností účetního dvora. Eh, další související otázka jsou náklady na audit a monitorování. Co se týká vašich rakouských zkušeností, zabýval jste se někdy touto otázkou? Samozřejmě evropský rozpočet je neustále více a více seškrtáván, ale přitom eh, máme větší škálu stále komplikovanějších a nákladnějších eh, auditorských přístupů jak lze nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma poli, tedy co nejdůslednější kontrola, ale aniž by se přes příliš zdražovala do budoucna. Co se týká mechanismu dohledu nad bankami, to je velmi zajímavá zkušenost a Podobně zajímavá zkušenost s jeho vývojem. Nicméně já bych ráda, abyste se zaměřil také na důležitost auditorů, protože člověk, který bude tyto mechanismy řešit v účetním dvoře, není, aby se tak řeklo, odpovědný ani účetnímu dvoru, ale ani například Evropskému parlamentu. Eh, chci se vás zeptat, co si o tom myslíte. Je velice důležité, aby účetní dvůr v případě bankovního dohledu participoval institucionálně eh, v tomto procesu a ráda bych se zeptala, jakým způsobem k tomuto tématu hodláte přistoupit. A nakonec bych se vás ráda zeptala, na eh, ty informace, které jste nám poskytl. Eh, ty obsahovaly mm, velice důležitou sadu otázek. Co si myslíte o vyvážení eh, mezi lidskými zdroji a efektivností, co do tedy procesu auditu jako takových? Protože momentálně Účetní dvůr se škrtává, početní stavy, samozřejmě všichni musí být efektivní, ale já bych se vás ráda zeptala, jak to vidíte z hlediska svých rakouských zkušeností. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní ehm, Ines Ayala Já bych navrhl, abychom si poslechli více otázek najednou. Ehm, za EPP teď poprosím Inge Gressle. Děkuji jsme rádi, že zde máme kandidáta, který má tak dobré zkušenosti z Národního účetního dvora. Bylo by dobré, kdybyste nám ještě trošku vysvětlil, kde vidíte priority ve spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem. Určitě to znáte na národní úrovni, takže máte nějaké rady pro nás, co bychom mohli zintenzivnit, kde můžeme s vámi více počítat. Evropský tak, abychom byli užitečnější určitým způsobem pro Evropský účetní dvůr. Někdy zaznívá určitá kritika. Samozřejmě chceme ještě zvýšit transparentnost, co se týká zpráv předkládaných účetním dvorem. Potom jsou interní administrativní byrokratické procesy. To jsou všechno věci, kde bychom eh, mohli s vámi počítat. Potom samozřejmě také jako pracovník Rakouského účetního dvora jste určitě hovořil s rakouskými kolegy, takže co by se mohlo přenést z této praxe, tak mne nenapovídejte, my už to vlastně víme. Ano, dobře. Neřekla jste, zda chcete slyšet oficiální nebo neoficiální verzi. Takže další za socialisty se hlásí pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Tento kandidát skutečně má bohaté zkušenosti z e, rakouského účetního dvora a já mám pár otázek každým rokem tady probíhá velká akce, což je prezentace výroční zprávy účetního dvora evropského a a jedna, jedna významná položka je chybovost při eh, implementaci rozpočtu. Eh, když je ta chybovost vyšší, parlament s tím není spokojený, ale vždy jaksi je to hm, eh, vnímáno tak, že pozitivní eh, dopady eh, kontrol lze vnímat jedině tehdy, když chybovost nepřesáhne 2%. V loňském roce se nepodařilo dosáhnout těchto 2%. Myslí si tedy kandidát, že dvouprocentní chybovost je ještě realistická? Nevím, jestli dvě procenta chybovosti v rakouském státním rozpočtu, jestli je to považováno za nízké nebo vysoké nebo jak, ale eh, nevím, jestli je to tedy nadálně reálné v tomto případě a v rámci materiálu, které jsme dostali, také se ptám na otázku v souvislosti mezi náklady a výhodami, protože pokud budete trvat na této dvouprocentní mezi, tak nevíme, za jakou cenu toho bude dosaženo. Druhá Otázka se týká věci, která je velice, příznivá pro parlament. Říkáte, že v rámci sdíleného hospodaření Eh, existuje určitá nedostatečná odpovědnost na straně členských států a že je potřeba, aby z členské státy jaksi byly činěny zodpovědnými a tak dále. Proto taky Evropský parlament klade důraz na politické prohlášení na politické, přiměřené politické úrovni, kdy členské státy jak si musí prokázat, že hospodařili řádně, nebo se tedy musí to nějakým způsobem zdůvodnit, zdůvodnit nebo zlepšit a chci se zeptat mezi těmi členskými státy, které jsou uspořádány e, spolkovým způsobem, jako třeba Rakousko, se chci zeptat, jestli je e, možné se vyjádřit k takovému tomu prohlášení členského státu i v případě spolkové země. Děkuji. Další se hlásí Mata Andreasen, prosím. E, Děkuji. Já bych vám chtěla poblahopřát k vašemu velice vhodnému zázemí, což není zvykem, musím říci. A je opravdu důležité, aby lidé měli odpovídající praxi, když se stanou členy účetního dvora, jestliže chceme, aby se hospodaření v Evropské unii zlepšilo. Vy jste se zmínil, že máte, nebo se zajímáte nejenom o správnost Eh, hospodaření a výdajů, ale také, že kladete důraz na um, úspěchy a vhodnost programů financovaných z veřejných prostředků. Pravděpodobně jste si vědom toho, že účetní dvůr nemá eh, jak si má vystavovat hodnocení o zákonnosti Eh, výdajů za posledních 19 let, ale zatím eh, jak si se eh, ta práce příliš nedaří, takže jakým způsobem bychom mohli se jaksi od kontroly správnosti výdajů dostat k vhodnosti programu. Děkuji. Ano, srdečně děkuji. Já odpovídám za, <laughs> na ty nezá, otázku nezávislosti, to je velice důležité. Ta je samozřejmě i předepsaná povinná věc. Je, také vycházejí určité články v rakouském tisku. Jsme možná bych to krátce schrnul pro mé kolegy zde ve výboru, o co se jedná. Michal Špindleke je šéf strany EPP, konzervativní a je ministrem financí rakouským. Nyní je pod masivní kritikou svých vlastních řád. Teď samozřejmě je určitá obava, že by to po evropských volbách mohlo dopadnout velice špatně pro tuto stranu, že by ztratil svou pozici a přeje si, aspoň takto, aby auch mit in die EU folgen kann. Aby Hahn tedy přes, nebyl nadále evropským komisařem, aby tedy byl vyměněn. A zdá se, že jsou takové diskuse, že vlastně i jeho žena by covala v kabinetu. To jsou prostě zprávy, které probíhají médii v poslední době a je to možná takové trošku abstraktní, ale pokud se zabýváte více rakouskou národní politikou, tak víme, jak toto funguje. A z tohoto důvodu bych možná měl asi čtyři otázky na vás. A to za prvé, je správné, že jste přítelem je pravda, že jste tedy přítelem ministra financí pana Špindlekeho a pokud tomu tak není, tak Eh, jaká je role kontrolní funkce a pokud by se stal komisařem, tak měl byste i nějakou kontrolní funkci vůči komisi. Za druhé můžete vyloučit, aby manželka pana Špindlekeho pracovala ve vašem vaší kanceláři. Dále je pravda, že ne, proběhlo tedy žádné slyšení v Národním parlamentu s vámi a za čtvrté nejsou pokud jsou nějací další známí kandidáti na toto místo, znáte je, víte, kdo to je tedy? Ano, tak to by bylo vše z mé strany. Ano, ano takže teď zde máme celou řadu otázek. Ještě mám na seznamu pana Bermana. A potom bychom tedy udělali kolečko odpovědí. Ano, potom tedy. Ano. Takže prosím ještě pan Herman. Um, Já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Rakouský účetní dvůr provádí audity, finanční audity ohledně efektivnosti vládních politik v Rakousku. Nepochybně jste si vědom toho, že Evropský soudní dvůr, eh, účetní dvůr byl požádán Evropským parlamentem, aby činil oboje, to znamená jak finanční audit, tak hodnocení eh, úspěšnosti politik. A myslím si, že to není lehké pro Evropský účetní dvůr. A nevím, co si myslíte o této situaci, kdy Evropský účetní dvůr by potřeboval proto, aby mohl tento úkol plnit uspokojivým způsobem, jaké by proto potřeboval mít podmínky, a nebo jak to, tento problém prostě hodnotíte. Děkuji. Děkuji vám. Takže celý balíček otázek. Eh, tak dobrá, tak ještě paní Gresle, velmi stručně, prosím. No, děkuji. Já jsem chtěla říct panu Ernhauserovi, že ten příběh znám trošku jinak, tak buď je ten rakouský tisk trošku flexibilní, anebo něco opomíjíte. Já znám ten příběh s tou ženou, toho člověka, eh, že ta paní Špindlekrová má jít na vaše místo, pane kolego, v rakouském účetním dvoře, když vy půjdete do Evropy, ale zbytek mi tam nesedí. Já bych se od toho ráda i distancovala, ale když už u toho budete, můžete se vyjádřit i k tomuto v tom smyslu, že eh, vlastně už je pevně stanovena a dohodnuta vaše následnice v Rakousku. Ano, děkuji. No, já bych si nikdy nepředstavoval, že dnešní odpolední schůze bude takto zajímavá. A těšíme se tím pádem teď na vaše odpovědi, pane eh, Hereči. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení poslanci výboru, no, nemám to s vámi jednoduché. Otázek byla celá řada, ale já se přesto pokusím na ně odpovědět. Eh, začnu paní zpravodajkou otázka programu účetního dvora, to jsou politické programy parlamentů. Tady je důležité vycházet z toho, že účetní dvory obecně, a včetně Evropského účetního dvora, mají nějaký úkol. A ten úkol je jasně stanoven v, v směrnicích a regulacích Jinými slovy, mají podporovat v tomto případě parlament a radu v provádění rozpočtové kontroly. Tím pádem je potřeba, aby, bylo, aby se zajistilo, že ti auditoři budou ctít politické cíle. My jsme se vždy snažili nedělat politiku, nerozhodovat politicky, ale naši práci a prosazování pravidel zakotvit na politických rozhodováních. A to se, myslím, dá udělat velmi dobře. Předpokládá to určité politické výchozí body. Je potřeba definovat si cíle, pakliže takové cíle neexistovaly, pomáhali jsme si pomocí benchmarkingu. V rámci Rakouska jsme si porovnávali, kolik co kde stojí, jaké kde jsou výkony, anebo jsme prováděli i porovnání v zahraničí jak je možné docílit co nejlepší výkonnosti a tak dále. Druhá otázka. Časové faktory. U kontrol a u zpráv je důležité, kromě tedy samozřejmě kvality těch zpráv, která musí být vždy na prvním místě, je důležitá aktuálnost. Nemá smysl, zejména pro vaši práci, když ty zprávy přijdou až moc pozdě, když už se politicky dávno rozhodlo. Já to mohu dokládat na příkladu z praxe. My jsme například eh, eh, například eh, sledovali finanční dohled u nás, pojištění, bankovnictví a tak dále. Učinili jsme několik kritických doporučení a naším cílem Eh, vzhledem k tomu, že se blížila vlna eh, zákonů, které se měly schválit v Rakousku, být s tím co nejefektivnější. Měli jsme asi tak devět měsíců, předložili jsme eh, naše doporučení pro Národní radu, navrhli jsme modely, které pak byly základem pro pozdější pozměnění samotných zákonů. Tak by to mělo být ideálně. Samozřejmě nebude to vždy možné, ale měli bychom se o to vždy snažit. Takže kvalita, a doporučení, která pomáhají poslancům a která jsou aktuální. Za další, hovořila jste o diskusi s bankami a o spolupráci s kontrolními úřady a účetními dvory a možnost vybudování nějaké sítě a samozřejmě také jste zohlednila kontrolu výdajů. Ta kontrola samozřejmě souvisí se vším, ale obecně můžu říct, že jsem přesvědčen o tom, že kontrola financí ze strany e, veřejnosti nesmí být omezena. Potřebujeme dobrou síť takovýchto institucí, což samozřejmě začíná na úrovni EU, pak to pokračuje na úrovni členských států a pak i na regionální úrovni. Musí se nám podařit, a to je úkol nás všech i všech účetních dvorů, zasadit se o efektivitu našich institucí, podobně jako se to od nás chce a chce se to i od jiných, je potřeba, abych tak řekl, za co nejméně peněz dostat co nejvíce muziky. Ono to zní velmi zjednodušeně, ale jsou oblasti, kde se zlepšit můžeme velmi snadno. Dostávám se k tomu eh, různě, například eh, rozdělené přidělování prostředků nebo Evropský mechanismus stability. To je, myslím, dobrý příklad kvalitní spolupráce. Dámy a pánové, všichni víme, že Toto je jaksi organizace, která souvisí s podporou potřebných států, souvisí s finanční krizí a hospodářskou krizí. Eh, je potřeba také pamatovat na to, že tady hovoříme o 700 miliardách euro, z kterých je potřeba udělat 800 miliard euro. Jsou to prostředky členských států, jsou to prostředky z kapes daňových poplatníků. V minulých smlouvách vlastně se vůbec nepočítalo s externí kontrolou. Pouze se tam počítalo s soukromou hospodářskou kontrolou, která měla zajistit splnění všech pravidel. Eh, byla to iniciativa německého účetního dvora, spolkového účetního dvora, k které se připojil rakouský účetní dvůr. Já jsem tam tehdy byl šéfem naší delegace v Německu. Proto jsem tak prominentně prezentován. A my jsme se snažili jaksi rozdávat návrhy, čím víc, tím lépe a čím lepší, tím lépe. Samozřejmě podařilo se nám vytvořit systém, kontroly, kde jsme měli jaksi ehm, radu auditorů, radu účetních, vždy z nejvyšších kontrolních úřadů členských států a jeden člověk tam byl z Evropského účetního dvora. Samozřejmě eh, víme, že ještě není všem dnům konec, nedosáhli jsme zatím toho nejvyššího cíle, který máme, stále zde máme deficity, protože zprávy, které tato rada vytváří, se pouze dávají Eh, eh, radě guvernérů a nikoli, parla, eh, nikoli parlamentům. To znamená, že oni si to pak mezi sebou musí přeposílat a to není vůbec uspokojivé. Ale je potřeba uvědomit si, že jsme začínali z nuly a vzhledem k tomu je to dobrý výsledek. Myslím si, že si bude vyžadovat mm, velkou práci nás všech, abychom tento systém ještě zlepšili. S kontrolou samozřejmě a její efektivitou a intenzivitou souvisejí náklady. Nemá smysl, o tom jsem přesvědčen, neustále zvyšovat náklady a angažovat více a více auditorů, když už máme oblasti, kde jsme dosáhli velmi vysoké kvality. Všichni víte, že ta chybovost už je velmi, velmi nízká. A e, ta koncová oblast, kde je ta, kde je ta chybovost ještě velká, ta je jenom ta je určitým způsobem omezená, není nekonečná, takže na tu je potřeba se zaměřit a je potřeba přijmout odpovídající přístup a pokusit se nalézt rovnováhu právě zde. Pokud po mně chcete nějaký univerzální všelek na tyto problémy, já ho nemám, protože každý případ je jiný. To souvisí i s třetí otázkou. Eh, lepší kontrola až do posledního centu. Víte, já si nemyslím, že by to bylo nutné. Myslím si, že na této úrovni je potřeba hlídat systémy, provádět funkční kontroly, dívat se na to, jak je ten proces nastaven. Máme jasná pravidla, máme dobré kontrolní nástroje, máme transparentní zprávy, máme dostatečnou odpovědnost. To jsou ty důležité oblasti. Pokud se nám podaří říct si, že máme někde určité deficity, pak tam se můžeme posunout na nějakou hlubší úroveň a probrat vše víc do podrobna. Zjistit, kde jsou nedostatky a co přesně musíme změnit nebo upravit. A to souvisí opět i tou chybovostí a je to podobné. Samozřejmě není možné za každého zaměstnance postavit auditora a za toho auditora pak třeba ještě jednoho auditora, to by přece vůbec nebylo udržitelné. S těmi systémy musíme konec konců také žít. Co souvisí s ESM? Když dovolíte, já tu vaši otázku ještě trošku rozvedu, paní Jako Samozřejmě problémy zde jsou, a zejména v tom, že zástupci účetního dvora mají mít odpovědnost a mají podávat zprávy Evropskému parlamentu. Co se týká evropského mechanismu stability, je to však nastaveno jinak, protože zpráva jde guvernérům a pak se třeba někdy možná v nějaké podobě dostane někam dál, což není uspokojivé. Je to něco, co musíme do budoucna určitě ještě změnit, respektive zlepšit. Já se rád eh, zangažuji do nějakých jednání s členskými státy nebo ostatními, abychom tuto situaci napravili. Co se týká lidských zdrojů a hospodárnosti, samozřejmě tuto otázku jsme neustále řešili i v rakouském účetním dvoře. Podíváte-li se na organigram eh, Rakouského účetního dvora, uvidíte, že každé tři nebo čtyři roky provádíme restrukturalizaci. Eh, jako příklad můžu uvést, eh, já nevím, měli jsme zde oddíl pro odbor pro zemědělství. Najednou jsme zjistili, že vzhledem k posílení finančních nástrojů ze strany EU bude potřeba do tohoto oddělení přidělit dodatečné lidi, ale pak jsme zjistili, že to je tolik práce, že jsme ty lidi, kteří tam byli zodpovědní za zemědělství, vyňali zase ven do samostatného oddělení, aby se lidé, kteří se zabývají evropskými penězmi, mohli zabývat jenom jimi. A aby Rakousko mohlo plnohodnotně iniciovat zlepšování využívání prostředků z EU. Samozřejmě je potřeba zametat si před vlastním Prahem. Všechny účetní dvory dostávají neustále nové úkoly, které jsou napojeny na všechny prostředky, které máme. Například eh, dostali jsme úkol sledovat a dohlížet nad, finance, nad financemi obcí. Eh, původně to byly obce nad 20 tisíc lidí. Naštěstí se nám podařilo prostřednictvím intenzivní argumentace snížit tento práh na 10 tisíc lidí. Takže my teď kontrolujeme všechna města a obce, které, která mají více než 10 tisíc eh, obyvatel, eh, což je vlastně něco, což je úkol, který nám navýšil potřebu lidských zdrojů z nějakých 24 lidí na 70 a my ty zdroje nemáme zkrátka, ale musíme se s tím popasovat. Nebo jiný příklad. Eh, já jsem byl sedm let činný, eh, kromě tedy toho, že jsem byl auditor, i v interním oddělení. A tam jsme řešili přesně organizační otázky. Eh, například eh, doby průběhu projektů, jak dlouho trvá analýza, jak dlouho trvá kontrola analýzy, abychom byli ještě rychlejší, abychom byli ještě aktuálnější. To je všechno velmi důležité. Jsou to nároky, které my uplatňujeme na jiné instituce, které kontrolujeme a proto by bylo alespoň slušné dodržovat je sami. Tolik tedy k vašim otázkám. E, teď k otázkám paní Gresle. Co se týká spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem, jak se můžeme dosáhnout určitých zlepšení? Je to otázka, kterou jsem si také položil, o které už jsem vlastně hovořil v rámci mé eh, prezentace, více eh, auditů, více kontrol výkonnosti, efektivnosti. V Rakousku provádíme určité eh, kontroly našich programů. Možná o tom budu hovořit později. Souvisí to s tím, že my v Rakousku náš účetní dvůr musí vlastně eh, plnit určitou eh, spolkovou dohodu. To samozřejmě jsou, že se vytvář, provádí určitá, kontroluje účetní závěrka v ministerstva financí, všech ministerstev. Ne, že bychom my to dělali, ale my to analyzujeme, my dáváme komentáře, připomínky k určitým odchylkám, hodnotíme důležité ekonomicko-politické eh, cíle podmínky, jak jsou plněny, komentujeme a hodnotíme eh, dlu, sociaci dluhů, dla zadluženosti Rakouska, za, zacílíme na speciální oblasti, na konkrétní politiky. To samozřejmě souvisí také s náklady, jako je sociální oblast, zdravotnictví, penze. Takže toto je vlastně také pozice, kterou bychom chtěli zastávat i v rámci Evropského účetního dvora i v jiné formě, protože my vlastně neděláme nějaký statement of assurance, ale když konstatujeme nějaké nedostatky, tak vlastně, se, když při kontrole ministerstev například, tak potom musí tyto nedostatky odstranit. To znamená, máme velmi silnou pozici, ovlivňujeme eh, vlastně to, aby věci opravdu byly v rámci účetnictví správně vedeny. Kde můžeme vám být nápomocní ve vaší práci a naopak? v rámci účetní závěrky Evropského účetního dvora. Ta výroční zpráva je velice důležitá a výchozí dokument. A myslím si, že toto je velice cený, kvalitní dokument. Můžeme přemýšlet o tom a já o tom budu přemýšlet určitě, zda tato zjištění která z toho vyplývají, by se, by se neměly zabývat také ekonomickými aspekty, například takový příklad nějakého výdaje, konkrétní částky, které se zaúčtovává na určitý eh, účet a potom v rámci, eh, tak se provádí v rámci té roční uzávěrky věcná kontrola tohoto. Když nevíme, proč, za co byla tato, eh, tento výdaj použit, jak zda byla vytvořena nějaká pracovní místa díky tomuto nákladu, jaké eh, účinky, jaké důsledky toto všechno má, tak si myslím, že tak t- tento typ kontroly bychom měli možná posílit. Ne, aby to bylo postaveno jako buď a nebo, možná určitým způsobem zaměřit se více na ty audity výkonnosti, na kvalitu, na zdůrazňování těch dobrých příkladů, které již existují. Toto si myslím, že by vám mohlo usnadnit vaši práci. To, co považuji za důležité a co považuji za také dobré z praxe účetního dvora, že jsme se vyjadřovali k určitým konkrétním bodům, určité kritické body. A to bych chtěl velmi zdůraznit. Nejsou žádné, aby nebyly žádné kritické body bez doporučení, abych, když auditoři, kontroloři když konstatují určité kritické body, potom, a když potom zazní otázka, jak je možno to zlepšit, tak eh, samozřejmě oni nemohou vědět všechno, ale musí o tom uvažovat, poradit se, jaké prostředky využít, aby tyto kritické body mohly být zlepšeny a aby využití těch, těch nákladů bylo efektivnější. Potom si myslím také, co se týká úvah o pracovních programech, kolik eh, auditů výkonnosti by se mělo provádět 24, 25 v roce 2012. Je to dost, není to dost. Možná bychom se měli trošku zaměřit na trošku jiné věci, nikoliv na množství, ale na kvalitu, na obsah těch zpráv, těch kontrol a aby z nich vyplynula skutečná doporučení, skutečné rady, tak abyste vy mohli vaši práci dělat ještě efektivněji. Co se týká otázek, zkušenosti z Rakouského účetního dvora, já myslím si, že mohu potvrdit, že velice dobře spolupracuje Rakouský účetní dvor s Evropským účetním dvorem. To znamená, že každé, každou kontrolu, za kterou odpovídáme, tak vlastně do, pokud se provádějí kontroly Evropského účetního dvora, tak my vždy jsme přítomní, doprovázíme, pomáháme těm auditorům podíváme se na to, jaké jsou pracovní způsoby Evropského účetního dvora. Je to zajímavé téma, také co se týče časové eh, náročnosti nebo časové vyváženosti. Mohu skutečně potvrdit, že je to eh, velice kvalitní práce, kterou odvádíme, co je pro nás důležité a to se vlastně týká také té spolupráce celkové, je nejen přihlížet tomu, co kolegové z Evropského účetního dvora dělají, ale také možná zaměřit se na to, jaká jsou jejich těžiště, jaké jsou ty stěžejní body. Například mě napadají tři, čtyři příklady takovéto doprovázené, asistované audity. Mohli bychom vlastně například jim poradit, aby se zaměřili na určité oblasti, protože jsou určité, eh, zajím, určité zajímavé oblasti, na které by se měly tyto eh, audity hloubkově zaměřit. Například zemědělská politika. Tam by se měly možná provádět specifické namátkové jednorázové kontroly pro aktuálně se provádí eh, určitý audit finančních korektur. To si myslím, že je skutečně velice důležité pro řádnost roční závěrky a Potom samozřejmě důležité tu zprávu také zveřejnit. Takže Evropský účetní dvůr má vysoký eh, standard, vysoké hodnocení v Rakousku a máme velice dobré vztahy s Evropským účetním dvorem. To se všechno eh, také projevuje v tom, že už jsem hovořil o evropském mechanismu stability a o tom všem, toto všechno se velice dobře provádí. Nyní se dostávám k dalším otázkám. Chybovost. 10 pro, zda tedy ty 2% jsou málo nebo hodně. Je to obtížná otázka, která, o které se vlastně debatuje nedá se to úplně ze všeobecnit, nemůžeme říci, tak to prostě je. Eh, může se říci určité číslo, které je běžné v rámci mezinárodních standardů, ale musíme se samozřejmě snažit dodržovat a případně snižovat tuto kvotu. Ale co důležité je podívat se na to, jaký je také předmět, na co se zaměřují ty kontroly. Některé ty chyby jsou, mají malou důležitost, neovlivňují příliš rozpočet, ale potom jsou další oblasti, které, eh, kde vlastně ta chybovost je důležitější. Příklad, když například zjistím, v nějakém, že v nějakém dokladu nejsou všechny podpisy řádně, a nebo že tam došlo k nějakému zvažování, tak to podle mě nemá stejnou eh, úroveň. Takže je potřeba také zaměřit se na význam tady té chybovosti v jednotlivých oblastech. Stále, co se týká na poměru nákladů a přímo Těžko říci, zda je to málo nebo hodně, ale ještě něco bych chtěl říci, co považuji já za důležité, je, abychom se snažili omezovat ty, eh, tu chybovost a ty, ty mezní hodnoty. tam, kde skutečně, abychom se zaměřovali na to, kde se provádějí ty platby, kde skutečně ty peníze se realizují, kde také dochází k tomu schvalování. Myslím si, abychom to je lépe jednou řádně provést kontrolu, než vlastně vícekrát používat tyto instrumenty. Co se týká odpovědnosti, samozřejmě tyto kontrolní zprávy by se neměly stát eh, cílem sami o sobě, měla by se zvyšovat jejich spolehlivost, ale měli bychom se zaměřovat na hospodárné využití vydajů. Nyní se, dochá, eh, nyní se dostávám k vašim otázkám, co se týká splnění programu. Účetní dvůr má, zda má účetní dvůr určité problémy s věcností. To už v podstatě jsem o tom hovořil. Jedno, jedno nevylučuje druhé. Samozřejmě ti kontroloři, ti auditoři jsou velice dobře vyškoleni, mají dobrou kvalifikaci, ale otázka je, pracuje se s jinými systémy, pracuje se s, jinými, s různými výsledky. Zase říkám, není to buď a nebo, jde o určitý rozumný mix, který bychom měl, kterého bychom měli dosáhnout. Kontrolujeme příslušnost, správnost Sam, samozřejmě, něk, když porová, když dochází k urči, zjistíme určité problémy, určité nedostatky, tak bychom zase potom se měli eh, zaměřit na tyto aspekty i v rámci věcné kontroly. Myslím si, že v této oblasti můžeme velmi dobře spolupracovat a že dosáhneme smysluplných výsledků. Byly zde čtyři otázky, které jste mi položil, takže se Zda jsem přítelem rakouského ministra, ministra financí. Zde dám jasnou odpověď. Potkal jsem se s ním na nějaké veřejné akci, kde bylo více než 300 lidí, 300 účastníků. Já jakožto auditor uh, účetního dvora jsem mu byl tady představen a samozřejmě jsem s ním vyměnil pár slov. Uh, Potom jsme se potkali na letišti ve Vídni, kdy jsem s jeho manželkou, která byla vedoucí oddělení mé sekce, jsem se vracel z jednání z Bonu, kde jsme se zabývali zlepšováním eh, evropského mechanismu stability, tak eh, jsem vlastně si potřásl rukou s jeho ženou, kde jsem jí tkal. Byly to prostě čistě soukromé účely. Co se týká, nemá to pro mě žádné další eh, účinky, žádné další důsledky. Otázka, zda paní Špindeleke by měla pracovat v mém úřadě. Já si myslím, že já jsem se velice intenzivně připravoval na, ty, na toto slyšení, nebral jsem to na lehkou váhu. a chtěl bych zajistit, aby ta vše, veškerá tato práce pokračovala, plynula i dále. A co se týká mé budou, budoucnosti v mé kabinetě, v mém kabinetu, já si myslím, že roz, rozhodnutí eh, budu přijímat, až bych byl oficiálně jmenován členem Evropského účetního dvora. Je vlastně řada určitých eh, doporučení, určitých hodnocení na různé funkce, ale žádné rozhodnutí nebudu přijímat dnes ještě o tom, kdo bude pracovat v mém kabinetu. Co se týká spolkové rakouské vlády, která je složena tedy z koalice dvou stran, tak jsem samozřejmě byl poctěn, že jsem byl jmenován jako kandidát. Já jak víte, v Rakousku je tomu tak, že toto jmenování, tento závěr, kdy musí být také schválen hlavním výborem Národní rady, která vlastně také potvrdila, posvědila toto jmenování a jsem opravdu velice rád, že moje jmenování bylo, o něm bylo rozhodnuto na velmi široké politické platformě. V mém případě tedy nemohu říci, že by to slyšení probíhalo. Pak je zde ještě čtvrtá otázka, kterou teď si, na kterou si teď nemohu zapamatovat. Mohl byste mi prosím pomoci? A další kandidáti, zda jsou Neznám žádné další kandidáty, nevím, kdo jiný, nebo zda se někdo jiný ještě hlásil a nevím tedy, kdo jsou další kandidáti. Děkujeme vám mnohokrát. Někteří členové už byli neklidní, protože v 15.50 jsme chtěli začít hlasovat, ale to víte, když už tady máme kandidáta, musíme se dostat ke všem. Mám tady ještě Paula Rubiga, pana Chacamarka Kise, pan Mulder se ještě hlásí. Nejprve tedy Paul Rybik. Prosím stručně a pak i stručné odpovědi. Děkuji, já vám chci poblahopřát k vaší prezentaci. Je to věcné, velmi dobře připravené a evidentně se vyznáte. Eh, doufám, že v tomto výběrovém řízení uspějete. Děkuji, pan Chacimarkakis. Děkuji. Já se připojuji k panu Rubigovi v tom smyslu, že jste skutečně velmi výřečný, evidentně jste se velmi dobře připravil. Chtěl bych se vás zeptat, zda vypsání eh, toho interního postu v Rakousku, zda na něj byl jmenován eh, váš předchůdce, když už tedy Národní rada v Rakousku chce někoho eh, jmenovat. Všem eh, podle eh, rakouských médií, podle Kuríru a dalších, údajně se tato nominace panem Špindlekrem je panem Špindlekrem sabotována. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Děkuji. A Jan Maldr. Děkuji. Možná jsem e, neslyšel dobře, ale zeptám se ještě jednou. Chci se zeptat, jestli prohlášení členského státu může eh, být eh, učiněno eh, nejenom na spolkové úrovni, ale také na úrovni spolkových zemí. Ich Tak prosím, pane kolego, jsou to precizní a stručné otázky a prosím vás o stručné a precizní odpovědi. No, pane předsedo, dámy a pánové, já budu skutečně velmi stručný. K tomu prvnímu nemusím říkat nic. K té druhé otázce já o těch postupech vůbec nic nevím. Já znám pouze oznámení eh, o tom místě eh, v příslušných novinách a na základě toho jsem se také přihlásil. Eh, víc nevím. Pane Maldre, toho času se žádná takováto prohlášení nedějí, a to ať na místní nebo spolkové úrovni. Zatím nejsme tak daleko v celém procesu. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. Pane Herici, děkujeme vám za velmi intenzivní rozpravu, jak říkali pánové Rubik a eh, Chacimarkakis. Díky, že jste se tak hezky připravil. Eh, další žádosti o slovo tu nejsou, takže vám děkujeme. A my teď přestoupíme k neveřejné části zasedání. Rád bych poprosil všechny kolegy a kolegyně, kteří hodlají přijít na eh, příští body na naší schůzi, aby nás teď na chvilku opustili. A ah, já, OK. Já líbe... Tak ještě jednou, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, eh, Podíváme se na další bod pořadu jednání číslo 5. My jsme pořad jednání změnili tedy, ale eh, ještě než eh, znovu začneme pracovat, mohu vám sdělit výsledek neveřejného zasedání. Výbor velkou většinou vyjádřil podporu a důvěru panu Hericovi, tím pádem naše doporučení půjde do pléna. Nyní tedy bod 5. Evropský rozvojový fond. Spravodaj je Jan Molder. Vítám zde z účetního dvora pana Pinkstna a e, nejprve poprosím pana zpravodaje, zda chce mluvit, anebo zda mám dát slovo rovnou účetnímu dvoru. Rovně, rovnou účetnímu dvoru. Dobrá, takže dávám slovo panu Pinksnovi z účetního dvora. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, já nemám žádné zvláštní připomínky. Myslím, že celkově ta zpráva, jaký pan Malder předložil, je celkem v souladu eh, s naši, s příslušnou kapitolou naší výroční zprávy a myslím si, že pan zpravodaj zdůraznil správné aspekty eh, v, tom, v té své zprávě. Takže my nemáme žádné zvláštní připomínky. Například důležitá je role národních organizací při využívání prostředků. Na to tam klade důraz a ještě tam klade důraz na několik dalších bodů. Jeden bych ještě také zmínil a to se týká míry chybovosti, která je vyšší než u, než účetní dvůr našel, eh, je to kolem 3%, eh, takže to vyžaduje ještě nějaké zlepšení, eh, jak ze strany našich pracovníků, tak ze strany dalších institucí. Jinak žádné další připomínky nemáme. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo pan Mulder. Děkuji. Děkuji za toto potvrzení ze strany účetního dvora. Ve své zprávě eh, chci říci, že stále situace v Evropském rozvojovém fondu specifická, protože se jedná o výdaje mimo Evropskou unii, kde máme slabší možnost kontroly. Nicméně komise je zodpovědná za implementaci Evropského rozvojového fondu, komise se zodpovídá parlamentu a Eh, činí kontroly po eh, realizovaných akcích. Obecně eh, se stavím pozitivně k výsledkům implementace ze strany komise. Ta chybovost je kolem 3%, 3,6%. O tom by se dalo možná diskutovat o desetinné čárce, ale obecně je to kolem 3% a a odpovídá e, celkem rozpočtu. A, je tady patrné zlepšování rok od roku, takže to je dobré znamení. Samozřejmě, vždy to může být lepší. Já jsem uvedl celou řadu připomínek a komentářů, které se shodují s připomínkami účetního dvora. E, mám určité pochybnosti ohledně rozpočtu. Nicméně to je politické rozhodnutí a, a my se musíme snažit to kontrolovat, což je velice těžké kontrolovat, ale jak si, jestliže je rozpočet stanoven takto, tak eh, je to samozřejmě trvalý problém s implementací kontrolních mechanismů v této oblasti. Eh, já mám pocit, že to není ideální, ale tak je ten systém nastavený. Co se týče komentářů ohledně Konga a Haiti ze strany Četního dvora, tam já se stotožňuji s těmi připomínkami, co se týče spolupráce s mezinárodními organizacemi, zopakuji, co zaznělo už několikrát v několika dalších zprávách. Pokud spolupracujeme s mezinárodními organizacemi, jako třeba OSN, tak mám velmi často pocit, že Evropská unie financuje 90 až 95 veškerých výdajů OSN na některých projektech a když tam potom dorazíte na místo, tak je to stoprocentně projekt OSN, takže tako, tolik z mé strany. Co se týče nevládních organizací, mám vždy určité pochybnosti ohledně toho, co je skutečná nevládní organizace. Ideálně by to mělo být, pokud budeme spolupracovat s nevládní organizací, tak by tam měla přispívat ta nevládní organizace, a případně Evropská unie, ale velice často v terénu příspěvek v té nevládní organizace je nulový, ale jsou tam příspěvky národních vlád, takže to potom vypadá na velice podezřelé nevládní organizace. A bylo by dobré, kdyby komise mohla lépe kontrolovat tuto situaci a přesně uvést, jaké jsou finanční zdroje vlastních těch nevládních organizací. Jedna věc si zaslouží větší pozornost a to jsou investiční nástroje. Ten nástroj je užitečný, je srovnatelný s tím, co jsme v Evropském parlamentu žádali i pro Evropu ze strany Evropské investiční banky a tak, ale co se týče tohoto nástroje pro eh, investičního nástroje, jsou několik, několik způsobů financování a to by chtělo do budoucna upřesnit, odkud ty prostředky eh, pocházejí nebo jak mají být znovu využity, tak aby ehm, eh, se změnila ta stávající situace, kdy ten investiční nástroj je prostě jedna velká masa peněz a není přesně jasné, odkud kam ty peníze jdou. Čili tolik z mé strany, pane předsedo. Uh, Děkuji, pane zpravodaji. A nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Vítám generálního ředitele eh, Demelo v našem výboru, takže prosím, můžete se vyjádřit jménem Evropské komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí před vás předstoupit poprvé ve funkci generálního ředitele DEVKO, jako, která je známá také jako Evropa 8. Vážení poslanci, dnes se tady věnujeme eh, udělení absolutoria za rok 2012 Eh, tedy je to zpráva pana Moldra. Já bych mu chtěl poděkovat za spravedlivou a vyváženou zprávu. Spravodaj eh, v celé řadě oblastí zdůrazňuje úspěchy v hospodaření, včetně poklesu eh, z 5% chybovosti na 3% a velice často uznává, že velice často pracujeme v těžkých podmínkách. Zpráva také zdůrazňuje oblasti, kde je od nás očekáváno více úsilí a my se tím budeme podrobně e, zabývat, již jsme to začali analyzovat a budeme to zohledňovat maximálně v naší práci. Vím, že pan Malder, podobně jako ostatní poslanci, zatím není spokojen s 3% chybovostí ale jsem rád, že jsme na dobré cestě, která dokazuje naše odhodlání pokračovat v tomto směru. E, zbytková míra e, e, chybovosti a její analýza spolu s účetním dvorem nám poskytuje mnoho informací a umožňuje nám zjistit, jaké jsou zdroje těchto chyb. A Toto chceme řešit akčním plánem a e, již od e, září 2013 jsme tedy přijali tento plán a snažíme se jeho prostřednictvím zlepšit a snížit chybovost, tak abychom se dostali pod tu stanovenou e, míru chybovosti Podstatné je, že v roce 2011 jsme přistoupili k významné reformě podpory rozpočtu a nová politika nyní je již přes rok plně implementována a ty výsledky jsou povzbudivé. S potěšením konstatuji, že zpráva klade důraz na posílení eh, problematiky řízení rizik, která je realizovaná podobně jako kritéria likvidity a další. My jsme eh, zavedli eh, významná vodítka s prostřednictvím řídícího výboru, který stanovil rámec pro každou zemi, která je příjemcem podpory. A v, tomto rámci pro řízení rizik já se velice rád s vámi podělím o výsledky této zprávy. E, při celé řadě příležitostí se ukázalo, že je někdy kontraproduktivní aplikovat kondicionalitu na některé země bez ohledu na politickou situaci. V křehkém prostředí Eh, přístup eh, podkopávat naše vlastní cíle. Takže je potřeba klást důraz na eh, konkrétní situaci více než na kondicionalitu. A proto také Evropská komise a služba vnější činnosti navrhuje komplexní přístup ke k takzvaným křehkým zemím. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli, za vaše prohlášení a nyní otevírám diskusi. Jako první dávám slovo Inge Gressle. Ano, děkuji. Je, jsem ráda, že jste přišel mezi nás, pane řediteli. Ještě vám blahopřeji k vašemu jmenování generálním ředitelem. Chtěla bych říci, že otázka, o které hovořil zpravodaj o financování nevládních organizací, je opravdu ta ožehavá otázka. Proběhlo zde sluš slyšení před dvěma, třemi týdny a tam jsme viděli, že 75 je to z čísla 1305, jsou i pouze těch je aktivní a stojí to 2,2 miliardy euro, takže to je vel, velká částka. A ta, z těch 2,2 miliard bylo hodně jako z podpora rozpočtu a můžeme si klást otázku. Takže ještě jednou bych chtěla položit otázku po kontrole těch nevládních organizacích, jaké jsou výsledky této politiky. Když tedy vydáváme peníze na nevládní organizace, tak by vlastně to měl být také na základě toho principu, že tyto organizace potom implementují naši politiku a nikoli svou vlastní politiku. Takže zde bychom mohli mít určité pochybnosti. Potom zde máme mnoho dokumentů, které jsme se pokoušeli zhlédnout o das Dokument, das ja die... o EMG. A je to tedy mezi, mezinárodní organizace, eh, zejména tedy eh, určitý dohledový orgán v rámci řídícího výboru. Není tam, nejsou žádné dokumenty o této věci a bylo by určitě pěkné, kdybychom je mohli obdržet a říkám si, že zde skutečně vyvstává otázka těch neziskových organizací. Zda tyto organizace mohou vlastně eh, vytvářet zisk. Protože někdy vidíme, že hlav šéf EMG je vlastně také zakladatelem a 20-30 let je to vlastně stále ta stejná osoba, která řídí tuto organizaci. Takže možná zde také vyvstává otázka, jak vůbec je jmenován tady ten ředitel nebo šéf této organizace, zda by neměl být také jmenován. Toto vlastně, on vlastně vede svou vlastní firmu kterou však komise označuje za nevládní organizaci, takže odvádí určitou je mi to jasné, proč vlastně za jakým účelem tedy je založena tato organizace, ale v podstatě je vedena jako normální firma ale jako normální firma by neměla vlastně získávat celá desetiletí peníze od eh, komise, takže bylo by hezké, kdybychom o tom mohli získat nějak více informací. Zde ten materiál je pouze částečně užitečný. Nicméně také ráda eh, se o tom s vámi pobavím v rámci straných kontaktů. Ano, děkuji, paní Gresle. Souhlásí se někdo další o slovo? Pan Berman, prosím pane předsedající Co se týče role nevládních organizací, tak jsme o tom samozřejmě vedli dlouhé diskuse. Možná by bylo také dobré podívat se na tendry, eh, do kterých se nevládní organizace snaží dostat a splnit požadavky, které komise stanovila. Ty požadavky jsou někdy příliš vysoké, takže nevládní organizace nemohou, eh, nemohou splnit tolik podmínek. Takže je potřeba eh, velice pečlivě se také na to podívat z naší strany. Není to poprvé, co jsem nedůvěřivý vůči nevládním organizacím v tom smyslu, že tendry, které jsou vypisovány, má tak jasné cíle, jsou tam tak jasné konkrétní plány a projekty a mnoho nevládních organizacích má chybnou představu, existují křesťanské nevládní organizace, jiné, konkrétní, které mají své projekty a ty potřebují realizovat. Ale já bych se komise chtěl zeptat na jednu věc. Vyplývalo, vyplynulo z diskusí s účetním dvorem, podle mého názoru, že by tu mohla být potřeba více e, jednat e, tak ze strany komise s účetním dvorem, co se týče realizace kontrol, kdy účetní dvůr někdy má problém se tím probrat my sami stále dokola žádáme jasné měřitelné ukazatele pro usnadnění způsobu, eh, jak analyzovat výsledky a jak analyzovat efektivnost politiky, eh, která je eh, formulována v rámci jednotlivých legislativních návrhů. A myslím si, že jak komise, tak účetní dvůr potřebují více komunikovat o těch politických oblastech, které jsou možná hůře měřitelné. A tady vy byste měli být schopni nalézt lepší spolupráce mezi účetním dvorem a komisí, tak, aby se odbouralo zbytečné napětí a, a neporozumění. Je potřeba, myslím, že je to opravdu nutné, my jsme o tom hovořili před pár měsíci a je jasné, že účetní dvůr uh, má tady tuto potřebu, tuto, tuto poptávku, ale to, to, to vyjádřil, ale pak se nic nestalo. Yep, thank you very much. Děkujeme vám mnohokrát. Ještě někdo se hlásí o slovo? Paul Rubik a potom paní Gresle. Eh, děkuji vám mnohokrát. Eh, má otázka se týká financování nevládních organizací. Chci se zeptat, zda se eh, těmto těmto organizacím posílají peníze, které by pak končily buď v offshoreových společnostech nebo v daňových rájích. Máte k tomu nějaké údaje? Děkuji, teď ještě paní Gresle. Děkuji. Já bych chtěla jenom panu Bermanovi říct, že ono to není tak, že nevládní organizace e, jsou všechny stejné, že by se ke všem komise chovala stejně. To tak vůbec není. Není možné obcházet ty malé a ku prospěchu jenom těm velkým, protože ty malé organizace jsou často ty úplně nejlepší. Takže co se týká rozvojového fondu a projektového financování, není možné se zaměřovat pouze na ty největší. Děkuji vám. Děkuji a teď vracím slovo komisi. Prosím, pane generální řediteli. Děkuji vám za vaše otázky. Pokusím se je zodpovědět co nejúplněji. Tak nejprve, co se týče nevládních organizací. My jsme v komisi toho názoru, že nevládní organizace, především v rozvojové oblasti, sehrávají významnou roli a přispívají k rozvojovým politikám nejenom svým přispěním do různých programů a projektů, ale také po, pomáhají občanské společnosti a to je velmi užitečné. Takže máme eh, nebo hodnotíme velmi pozitivní eh, naši spolupráci s nevládními organizacemi. Co se týče financování, když uzavřeme smlouvu s nevládní organizací, tak je vždy stanoveno procento projektu, které bude spolufinancované nebo tedy financované ze, ze strany evropského rozpočtu, tedy Evropského rozvojového fondu. A samozřejmě, jakmile je projekt ukončený, pak kontrolujeme, zda eh, ten podíl spolufinancování skutečně odpovídá kritériím a požadavkům a zda to tedy ta nevládní organizace splnila. Někdy dochází k tomu, že ten e, zdroj spolufinancování nakonec není stejný jako ten, který byl původně ohlášený. To se často stává. Vzhledem k charakteru nevládních organizací, které mají různé zdroje financování, tak se může stát, že třeba někdo jim přislíbil prostředky při uzavření kontraktu a nakonec uh, když kontrolujeme eh, ten projekt zpětně, tak zjistíme, že třeba nakonec ten zdroj financování byl odlišný. A e, není podstatné, odkud ty peníze přišly, ale já, zda ta procenta e, spolufinancování zůstávají stejná. Takže to si myslím, že je normální v rámci organizací občanské společnosti, které dostávají peníze z různých prostředků a toto může někdy nastat. Podle našeho názoru to nespochybňuje eh, jaksi regulérnost spolufinancování eh, ze strany Evropské unie a podstatné je, jestli bylo dosaženo cíle a byla dodržena pravidla. Co se týče IMG, My jsme, myslím, poměrně ze široká odpověděli na otázku, kterou tento výbor položil opakovaně. Naposledy před měsícem jsme odpověděli na seznam 170 otázek, 70 stran otáz- odpovědí, takže vždy můžete získat více podkladů. Ale já bych nyní mohl říci, že IMG Eh, vznikl eh, za účasti několika členských zemí Rakouska, eh, Belgie, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska a Spojeného království. IMG funguje i s několika dalšími členskými státy, hlavně Španělsko, Itálie, Spojené království, Švédsko a Chorvatsko. IMG spolupracuje s dalšími třetími zeměmi, jako třeba Norsko, Švýcarsko a Spojené státy, které mají široký počet rozvojových agentur eh, z jiných zemí, které s nimi spolupracují. A potud, pokud víme, jsou neziskové, mají výsledky a ty výsledky jsou, eh, tedy nejsou rozděleny a, a nejsou nikomu alokovány a jsou převáděny tedy ty výsledky hospodaření do následujícího období. Samozřejmě otázkou je, že vytvořili si jaksi takovou míru expertízy, že v některých oblastech se stali tak trošku Eh, nevyhnutelní a to je otázka, kterou musíme někdy řešit. To znamená, za kdy to okolnosti umožňují, pak jak si ukončíme takovou spolupráci a e, přistoupíme na běžné kon, e, tendry. Ale v případě větších kon, e, projektů, jako třeba v souvislosti s palestinským, kými. úřady jsme se rozhodli eh, přerušit tedy tu smlouvu a přestoupit na takové ty normální okolnosti. Ale existují okolnosti například v konfl- zónách konfliktů a, a, a poválečných zónách, kde máme tedy tyto partnery, kteří mají specifické expertní vědomosti a schopnosti, které nelze získat jinde. Eh, a nyní, co se týče tedy zaměření na mm, výsledky politik. Tady je dvojí, dimen, dvojí rozměr. Jestliže je definovaný program, tak každý chce k tomu přistupovat pozitivně a stanovovat ambiciozní cíle. Hlavně politici vždy chtějí prokazovat velikou ambicioznost a velmi často potom, když se ten program nebo projekt uskutečňuje v terénu, tak není možné prostě těch výsledků dosáhnout. Je třeba si stanovovat ty cíle reálnějším způsobem, tak aby byly uskutečnitelné. Takže my jsme zavedli nový přístup pro měření výsledků. Je to rámcový přístup k výsledkům, který bude zaveden eh, ve všech národních eh, indikativních programech pro, eh, pro 11. Evropský rozvojový fond. Takže my budeme mít stejný soubor ukazatelů, takže budete moci porovnat, no všichni budou moci porovnávat výsledky v jednotlivých zemích. Čili toto my revidujeme, a stanovili jsme ten soubor ukazatelů, které budou používány. Všude budou měřitelné a my víme, že pak na to získáme statistická data, která nám umožní tyto ukazatele naplnit a realizovat, stres testy, máme rozumnou míru důvěry, že to bude fungovat a, a že budeme schopni lépe změřit a zhodnotit, jaké jsou výsledky programů. To je, co se týče našeho vlastního managementu, ale samozřejmě i z pohledu o jaksi skládání účtu jak parlamentu, tak účetnímu dvoru, které budou moci tyto věci kontrolovat a ty ukazatele budou stejné v jednotlivých programech, takže si myslím, že budeme více schopni definovat a posoudit a zkontrolovat, jaké jsou výsledky programů, které financujeme. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní bych dal slovo panu Pinkstonovi z účetního dvora, jestli chcete odpovědět na některé věci, které tu zazněly. Děkuji, pane předsedo, ano. Myslím si, že to je velice důležitá diskuse a já bych měl pár poznámek. Za prvé, jaké jsou trendy? Trendy jsou takové, že v uplynulých letech bylo více prostředků využito v rámci rozpočtové podpory a více prostředků bylo vydáno prostřednictvím organizací OSN a více prostředků prostřednictvím nevládních organizací. To je trend, který komplikuje kontrolu takže moje druhá poznámka je taková, že pokud bude více prostředků vydáváno nepřímo, jak jsem uváděl ve svém prvním poznámce, pak je důležité dokázat změřit, lépe změřit, zhodnotit výsledek. My potřebujeme ukazatele, potřebujeme, aby výsledky byly srovnatelné mezi jednotlivými státy, výsledky by měly být jasně měřitelné. Třetí moje poznámka se týká otázky kondicionality. To je velice citlivá věc. Ale pokud komise nebo členské státy rozhodnou vydávat evropské prostředky, na základě nějak na nějakém podmíněném základě nemůže nikdo očekávat od účetního dvora, že bude tu kondicionalitu nechávat stranou. Samozřejmě je potřeba, aby bylo dosaženo přiměřené rovnováhy mezi kondicionalitou na straně jedné a pragmatismem na straně druhé, ale jestliže v dokumentech komise, ve všech dokumentech jsou e, povinná, povinné podmínky, jasná ta kondicionalita, e, za jakých podmínek prostředky mohou být vydány, e, v rámci tedy naplnění určitých podmínek uvedených v jednotlivých dokumentech, smlouvách a tak dále, tak my to musíme samozřejmě brát v potaz i tehdy, kdy třeba samozřejmě musíme k tomu přistupovat pragmaticky v případě takových těch křehčích států a my si myslíme, a to je i moje osobní přesvědčení, že prostě musíme brát v potaz kondicionalitu, protože není možné, eh, jak si v parlamentu říkat něco, že chceme tyto podmínky, lidská práva, demokracie, že musí být dodržovány eh, tím přijímajícím státem a na druhé straně říct, no jo, ale to víte, to chce, to, to musíme k tomu přistupovat pragmaticky a podobně. Čili je potřeba, aby tam ta řeč byla jasná, a tam není pochybnost, co účetní dvůr se podívá na podmínky, na eh, vše, co je uvedeno tedy ve smlouvách a ty, tyto musí být eh, naplňovány, takže ať parlament, ať rada eh, eh, řeknou, co je a co není přijatelné. Ale jestliže ehm, se řekne, že no dobrá, ale za určitých okolností ve jménu pragmatických řešení a v rámci určitého specifického vývoje v v, v nějakém státě se s křehkým zřízením musíme uh, na to pohlížet um, odlišným okem na tu kondicionalitu, no tak budiš. Ale myslíme si, že ta diskuse musí být jasná, musí, musí to být dáno jasně. Takže to jsou z mé strany moje poznámky. Každopádně ten dokument je velmi zajímavý a velice zajímavá i tato diskuse a za to já vám děkuji. Děkujeme, pane Pinkstne. A nyní závěrečné poznámky. Dávám slovo našemu zpravodaji, panu Milderovi. Děkuji, pane předsedo. Málem jsem na to zapomněl, ale měl jsem říct si úplně na začátku, že jsem někdejší pracovník eh, příslušné DGED e a před nějakými 30-40 lety eh, já jsem odešel v roce 1994, před 20 lety, a eh, myslím si, že tady pan kolega se stal generálním ředitelem po právu a tak, jak všichni očekávali. A nyní tedy ještě k vlastnímu tématu ohledně nevládních organizací. To není nic nového. Eh, v usnesení o eh, absolutoriu pro rok 2004 účetní dvor, dvůr žádal o zvláštní zprávu ohledně podpory mezinárodním organizacím a a nevládním organizacím. Ty zprávy vznikly o dva roky později. Já jsem viděl tu zprávu o mezinárodních organizacích, ta byla výborná. Ta o nevládních organizacích byla velkým zklamáním, především protože mi nikdy nebylo jasné, jaká je definice nevládní organizace. Komise říká, že pokud nevládní organizace je uznaná jako taková členským státem, pak je to nevládní organizace a tak ji bereme to vypadá jako rozumné vysvětlení, ale nevím, jaké podmínky eh, stanovují eh, členské státy a to v tom si myslím, že je právě ta slabina. Opakovaně třeba během návštěv a setkání se zástupci nevládních organizací tak jsem někdy, jak jsem skutečně pozoroval, že mnozí sehrávají velice užitečnou roli, ale nelze to říci o všech. Je to otázka, mm, jak si eh, důvěřuj, ale prověřuj a já mám trošku problém s tím, že jsem v terénu opakovaně hovořil s nevládní organizací, kde hovořili velice nadšeně o lidských právech a všem možném. A když se jich zeptám, kdo vás eh, financuje, tak oni říkají, no nás financuje Evropská unie. A druhá otázka, a nikdo jiný vám nedává peníze? Ne, ne, nikdo jiný, jenom Evropská unie. A to podle mého názoru není správný způsob zacházení s nevládními organizacemi. Nevládní organizace to jsou lidé, kteří se dali dohromady prostě proto, že chtějí zlepšit svět a musí k tomu nějakým způsobem přispět, nějakým způsobem. A komise to může doplňovat, ale pokud jsou financováni z evropských zdrojů na 100%, tak to jsou potom normální smluvní dodavatele a nemělo by se s nimi zacházet jako se specifickými organizacemi. Některé mm, ty projekty jsou výsledkem tendrů, ale když se podívám na ta čísla z roku 2004, kdy jsem byl eh, zpravodajem pro stipendia, tak jsem zjistil, že e, nevládní organizace dostaly 1,3 miliard a z toho pouze 700, z toho 700 tisíc byly, byly vlastně jenom plně financovány, zatímco ty ostatní řešili eh, eh, no, naléhavé situace, takže si myslím, že nevládní organizace nemohou být takové instituce, které jsou na 100% financovány třeba ze státních rozpočtů, protože to potom jsou vlastně rozpočtové organizace a eh, účetní dvůr ve své zprávě e, tento problém tedy neřešil. Jsem překvapen, že v porovnání s rokem 2004 v roce 2014 ten rozpočet je 2,2 miliardy, čili ten rozpočet se téměř zdvojnásobil pro nevládní organizace. Pouze v tomto odvětví. No já hovořím o tom obrovském nárůstu a to je další důvod pro to, aby účetní dvůr se podíval této problematice na zoubky. Eh, jinak, co se týče toho zbytku, tak já nemám žádné další připomínky, jenom bych chtěl připomenout, že důkladné důkladná analýza fungování nástroje, eh, evropského nástroje pro investování bude určitě užitečné, protože jedná se o dvě miliardy a to je velká částka a já nevím, jak přesně ty fondy fungují. Děkuji, pane předsedo. Yeah, thank you, Mr. Rapporteur. Now... Děkuji vám, pane zpravodaji. Dobrá, teď tady ještě jednou stručné kolečko, pan Berman. Děkuji, pane předsedo. Mně připadá trošku ironické, že drahý pan Maldr není spokojen s tím, že eh, občas nevládní organizace jsou ze 100% financovány eh, Evropskou unii, ale podívejte, my z nich nechceme udělat eh, zaměstnance Evropské veřejné zprávy. Dále, většina politiků by asi byla velmi spokojena, kdyby oni sami měli chybovost jenom 3%. Okay, no mou chybovost nikdo nepočítá, to vám mohu klidně říct, Paní Gressle, pokud ty strukturální fondy by měly jen tak málo eh, předpisů jako tyto fondy pomoci, měli bychom chybovost asi hluboko pod 2%. Když nejsou pravidla, není chybovost. Ale to, co mi vadí tady, je to, že vlastně to řešíme s tím, že je hrozně hezké, že jsme o tom mluvili a tím je to vlastně vyřešené. Hovořili jsme tady o celé řadě malých projektů, o tom, jak chce Evropská unie rozvojový fond využívat. Je v něm hodně peněz, ale já bych ráda upozornila na to, že to Rompujovo oko, tam ten eh, dům vedle eh, Justa Lipsa stojí 300 milionů euro. Když dáváme 7 milionů nějaké celé zemi ve třetím světě, tak si musíme uvědomit, z čeho máme větší návratnost. Jaké závěry si vyvodíme z uplatňování pomoci z rozvojového fondu? říkáme, že tu pomoc chceme nějak zbalit do větších balíčků a nerozdrobovat tam velkým způsobem. Protože i ty malé nevládní organizace potřebují aspoň trošku peněz. Takže budeme ty balíčky vytvářet, nebo to budeme dělat tak, jak doteď? Dobrá. Eh, teď jsme ale otevřeli velmi důležitou otázku. Eh, konec konců to budeme, to jsme už řešili s komisařem P. Balksem v minulosti Tehdy to byla má otázka, zda lze zajistit, že u nevládních organizací v problematických oblastech nekončí peníze v nesprávných rukou. K tomu byla i celá řada zpráv o Pákistánu, o Egyptu, kde se jednalo o obrovské částky. Takže člověk se skutečně musí ptát, jak do budoucna zajistíme, lépe zajistíme to, že peníze evropských daňových poplatníků nepůjdou na financování, nepřímé financování teroristických organizací. O to totiž jde. Abychom v těch zemích, kde panuje krize, a o tom hovořil i pan Maldr, nebo v situacích po přírodních katastrofách, po zemětřeseních a tak dále, tam, kde chceme pomoci rychle a bez byrokracie, na tom se celý Evropský parlament shodne, že já nevím, když dojde k tsunami nebo k eh, hurikánu nebo k zemětřesení, tak musí být možné pomoci těm lidem co nejrychleji. Ale eh, tam, kde se pomáhá dlouhodobě, tam už je potřeba se podívat, kam ty peníze plynou. Například eh, zpráva pana Bermana k zprávě účetního dvoru, co se týče finanční pomoci pro osoby žijící v pásmu Gazy, to je velmi politicky relevantní téma. Možná, pane generální řediteli, byste se mohl ještě vyjádřit eh, k této poslední otázce. Děkuji. Vám, pane předsedo. Otázka, která tady právě zazněla, je samozřejmě velmi složitá. A je to otázka, která je velmi politicky zatížená. Je v této oblasti potřeba neustále rozhodovat, zejména co do toho, zda podnikat rizika související se zprávou financí, a tedy pomáhat lidem, kteří se odsnou v obtížné situaci, což obvykle činíme, anebo zda půjdeme bezpečnou cestou, tedy že tu pomoc neposkytneme. Komise, a myslím si, že i parlament, jsou pro v takovýchto situacích intervenovat a přijmout ta rizika, která souvisí s těmi konfliktními a postkonfliktními zeměmi, s tím, kde někde dojde k mm, přírodní katastrofě a tak dále, což jsou všechno situace, kdy je často velmi složité dohledávat a, do, a dodržovat všechna jednotlivá pravidla a kontroly a to všechno ostatní, eh, které vyžaduje legislativa. Takže někdy a jakožto úředník, který je zodpovědný za povolení těchto pladeb, mám ten problém velmi často rozhodnout o něčem, přičemž víme, že občas hrozí důležité riziko. Musím říct, že podle mě je důležitější, aby Evropská unie tam byla přítomna, aby pomáhala těm lidem v nouzi, než si sedět pohodlně za stolem, což je samozřejmě nejbezpečnější, když chcete dodržet všechna pravidla do posledního. A to je i názor politické úrovně v komisi. Takže je zde určitá rovnováha, kterou chceme neustále zachovávat mezi přítomností v takových oblastech a mezi respektováním potřeby řídit a dohledávat veřejné peníze, které utrácíme. Často v těchto situacích užíváme partnery, zejména eh, co do kapacity přítomnosti v terénu. Velmi často sami přímo v terénu být nemůžeme. A v těch situacích je to riziko vyšší. Jsou země eh, ve stávající situaci, kde zkrátka přítomní být nemůžeme. Jediný způsob, jak přispět v těchto nouzových situacích, pak je, abychom je tedy nakrmili a, vyléč, eh, a ošetřili a tak dále, je prostřednictvím mezinárodních organizací, nevládních a podobných. A také to děláme. S těmi organizacemi pak společně neustále kontrolujeme, kam ty peníze šly a zda můžeme dokázat, že se peníze užívaly na ty účely, na které nám je evropští daňoví poplatníci dali. Ale je potřeba přijmout, že v těchto situacích je to riziko vyšší, než když eh, budeme jednat někde ve velmi pohodlném a spolehlivém prostředí. Taková je naše práce. Ta situace, kterou jste zmínili, ten případ Palestiny, no, eh, tady máme mechanismy, které mají zajistit, že budeme vědět, kam peníze došly. A občas samozřejmě máme i problémy. Například, co se stalo v Gaze. Vlastně změnilo podmínky té pomoci a je potřeba se přizpůsobit. Ovšem to trvá. Ale někdy nastanou situace, které konfrontují nás všechny, ale opět takové je riziko povolání. Já si neustále myslím a doufám, že to uzná i tento výbor, že činnost, kterou Evropská unie financuje, se někdy občas nedá zkrátka tak dobře kontrolovat, než v jiných případech. Myslím si, že za podmínek, ve kterých pracujeme, je skutečně velmi, velmi dobré, že máme chybovost jenom 3%. Myslím si, že si můžete být jisti, že nad veřejnými penězmi bdíme opravdu každým okamžikem. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Ja, die... Paní Gressle se ještě hlásí o slovo. Ano, já bych ještě chtěla něco poznamenat. Není to tak, že na jedné straně sedí ti zlí poslanci a na druhé straně ti hodní, kteří se pokouší řešit situaci. Já bych chtěla říci, že téma rozvojové politiky a zahraniční pomoci už je téma, o které vlastně uh, se v podstatě situace nezměnila ani přes ty obrovské částky, které se e, do této oblasti věnují. Takže chtěla bych ještě říci tu věc, že otázka, co se týká regulérnosti nebo věcnosti a způsob, jakým ta pravidla jsou stanovena a jak se vydávají ty peníze, to hmm, Většinou, většinou nevíme nebo nemůžeme eh, zkontrolovat, zda ty peníze jsou skutečně řádně eh, vydány a tak dále, jak již řekl pan, pan Pinkston. Chtěla bych tedy říct si to, aby, že zde vzniká určitý dojem, my nejsme až tak přesní, kdyby ale chtěla bych, aby ty výsledky zahraniční pomoci byly co nejlepší. Takže přes dlouhodobé eh, sliby vydávání, tak ty, ten způsob, jakým se to dělá, vede k tomu, že nikdy nevíme, čeho jsme skutečně dosáhli. A já jsem velmi napjatá, zda příští rok uslyšíme, proč to všechno zase se nepodařilo. Je, že každý, každý rok vlastně znovu se bavíme o této věci, takže já bych nechtěla zbudit dojem, že jsme tady, že je nás tady pár takových kverulantů, ale opravdu bych chtěla, aby na té, v této věci byla lepší kontrola. Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo další od slovo? Myslím si, že ne, takže tím můžeme diskusi uzavřít. Skutečně, když se ptáme na to, jak se vydávají evropské peníze, tak eh, skutečně, že opravdu se musí hospodárně zacházet s těmito penězi a my samozřejmě chceme, aby prostředky daňových poplatníků byly řádně eh, uplatňovány, takže když něco kritizujeme, tak eh, pouze nechceme, aby docházelo k nějakému plítvání těmi penězi, protože ty peníze, a chceme, aby ty peníze opravdu přišly tam, kde je lidé potřebují, takže a to není v protikladu eh, k tomu, co řekla, řekl zástupce komise. To tedy je potřeba, aby opravdu ty peníze byly řádně a správně vynakládány na správných místech. Dobrá, takže tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. února. Ano. Takže tím můžeme tento bod uzavřít. Děkuji panu generálnímu řediteli a zástupci účetního dvora. Okay, dann come we Dobrá, takže se dostáváme k dalším institucím. Máme zde dva zpravodaje, Tamáše Dojče a Boguslava Sunika. Neviděl jsem teď tady pana Sonika. Inge Gressler dnes zastupuje pana Sonika, takže nejprve mám dát slovo tedy účetnímu dvoru, nebo chcete hovořit předtím ještě, než se vyjádří účetní dvůr? Dobrá, takže dávám slovo panu Tamáši Dojčovi. Köszönöm a szót, kedves elnök úr, tisztelt! Děkuji, pane předsedo vážené kolegyně a kolegové. Já odpovídám za Evropskou službu pro vnější činnost, pro, a pro soudní dvůr. A co se týká tedy Eh, finančního hodnocení, tak jsem tam nezjistili jsme žádné, zásad, žádné zásadní problémy. Pouze co se týká správních nákladů, tak eh, zde jsou určité připomínky, které vznesl účetní dvůr. Než se budu zabývat detaily těchto třech zpráv, tak bych nejprve chtěl říci, že náš výbor má, položil 40, 45 otázek a potom 137 otázek těmto institucím. Tři, dohromady je to tedy 388 eh, písemných otázek, které byly zaslány eh, jednotlivým institucím, tak aby vlastně nám mohli poslat své odpovědi a to přispělo k tomu, že naše práce, že jsme mohli odvést naši práci efektivně. Takže bych chtěl využít eh, situace a poděkovat zástupcům všech těchto tří institucí, institucí zejména za to, že dodrželi lhůty pro odpovědi. Roční závěrky, respektive roční četnictví jsme tedy obdrželi před dvěma týdny. Tyto zprávy obsahují ty nejdůležitější informace a údaje týkající se způsobu fungování, eh, provozního režimu těchto institucí a jsou tam také uvedeny určité nedostatky. Já bych se tedy stručně zmínil o jednotlivých institucích. Začal bych Evropským soudním dvorem, co se tedy týke, týká Evropského soudního dvora, tak v roce 2012 345 no, milionů ze, na straně závazků. Co se týká eh, Vlastně bylo to splněno z 89,90%. To je tedy pozitivní je, že v roce 2012 provedl Evropský soudní dvůr určitou vnitřní reformu a cíl těchto vnitřních reform a také výsledkem této reformy bylo to, že způsob zpracovávání zpráv Evropského vynášení rozsudku Evropského soudního dvora proběhá rychleji, protože zásadní otázka v souvislosti s touto institucí je, že e, zvýšení nápadu jsou e, těch záležitostí, kterými se soud zabývá, je relativně vysoký, takže v první řadě je potřeba vyřešit tento problém. E, nevyřešené soudní případy se, jejich počet se stále zvyšuje z roku na rok. Nicméně tento proces se zpomaluje a v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 mohli očekávat, že nápad právních záležitostí se sníží. Díka soudu pro veřejnou službu, tak tam tomu tak není, protože tam nápad věcí eh, naopak stále stoupá a to i v roce 2012 ve srovnání s rokem 2013. Kromě toho by bylo žádoucí, aby tedy se zpracovávání nebo řešení těch soudních věcí urychlilo. Dále je také důležité zmínit se o tom, že skoro polovina z 200 zaměstnanců soudního dvora se zabývá překlady a tlumočením, jsou to tedy překladatelé a tlumočníci. A mnohojazyčnost je samozřejmě nutné zajišťovat také v praxi, pokud se týká projednávání a řešení soudních záležitostí. A takže z toho vyplývá také ten poměrně vysoký počet překladatelů a tlumočníků, kteří pracují pro Evropský soudní dvůr, ale to samozřejmě souvisí také s velkým eh, počtem těch případů, ti náklady samozřejmě potřeba ale snižovat. To je také jeden z důležitých úkolů. Další instituce, za kterou odpovídám, je účetní dvůr. Účetní dvůr se tedy zabývá audity, přeskoumáváním vedení účetnictví evropských institucí a přeskoumávání samotného účetního dvora potom eh, provádějí externí kontroloři, externí auditoři. Audit účetnictví a výsledku za rok 2012 tedy eh, no, výsledky zprávy jsou pozitivní. je to náklady 73 milionů euro a zde také eh, přes, přesahuje eh, toto procento 69%. Pokud se týká eh, konkrétních speciálních zpráv, zde je lhůta, by měla být zkrácena na 20 měsíců, ale ten cíl 18 měsíců doposud nebyl splněn co se tedy týká zpracovávání zvláštních zpráv. Evropský účetní dvůr, co se týká hospodaření eh, Evropského účetního dvora, tak je nutno zdůraznit tu skutečnost, že náklady na překlady, na stranu překladu, se výrazně snižují. To vlastně už vyplynulo z dosavadních diskusí. Ono to vlastně souvisí s metodologickými a technickými otázkami, protože ty některé náklady, které byly považovány za spojené s překlada, překlady se někdy zvyšují, někdy ne, takže toto je potřeba eh, je potřeba stanovovat tedy konkrétní náklady na překlad jedné strany. Například v účetní závěrce je uvedeno, že tyto náklady na stranu tvoří 98 euro. Někde je dokonce uvedeno 246 euro za stranu, takže tento rozdíl souvisí vlastně s metodikou eh, počítání nebo stanovování těchto nákladů. Z toho bych Navrhl bych tedy, aby od příštího roku používali všechny evropské instituce stejnou metodologii pro počítání nákladů na překlady, na stranu překladu, protože pouze takto budeme moci opravdu eh, objektivně stanovit tyto náklady a zjistit, zda případně se do toho nezahrnují ještě nějaké neoprávněné náklady, které by v této, do této částky započítány být neměly. Dále musíme zvyšovat harmonizaci mezi politickými prioritami Evropského parlamentu a prioritami ročních programů, pracovních programů účetního dvora. účetní dvůr v roce 2012. Zášť azonban sem az európai Tedeky měl 16 případů, které byly bylo zpracováno 12 dělení, nejsou žádné přesné informace o tom, v kolika případech tam byly tedy zjištěny nějaké výsledky, nebo v kterých případech byly tyto výsledky zveřejněny. I vlastně co se týká ochrany eh, údajů, tak eh, by bylo také důležité vědět, v jakých případech eh, musel tedy Olaf provádět nějaká šetření a jaké byly výsledky těchto vyšetřování, zejména tedy v oblasti ochrany osobních údajů. Nyní další instituce, kterou jsem se zabýval, Evropská služba pro vnější činnost, to je relativně velká instituce, která zaměstnává v podstatě dohromady 7 000, zhruba 7 tisíc zaměstnanců. Jak k tomuto číslu, jak bylo toto číslo vypočítáno, tím se nechci nyní dopodrobna zabývat Nicméně můžeme říci, že, že se jedná o rozpočet více než 70 milionů eur. a e, míra dosahuje více než 99%. Jak jsem již řekl, tak účetní dvůr pouze Um, učinil tedy jednu připomínku, co se týká hospodaření Evropské služby pro vnější činnost a jednalo se o určité výdaje na sociální služby, které by měly být upřesněny. Tato otázka ostatně už zde vyvstala v posledních letech kde by bylo potřeba vybudovat určitý systém v této oblasti, který by umožňoval, aby sociální výdaje a sociální výkony jako například podpora rodin, přídavky na děti a tak dále se nevyplácely zdvojeně, to znamená jednou z rozpočtu Evropské unie a jednou z rozpočtu národních států. Dosud jsme ještě, ještě nicméně se neučinil výrazný pokrok ve vytváření tohoto jednotného systému. Co se týká těch písemných otázek, zejména diskuse v souvislosti s písemnými otázkami a odpovědi, odpověďmi, tak z těch dosavadních diskusí vyplývá, že funkční náklady a personální výdaje jsou ještě nepřiměřeně vysoké. Účetní dvůr zde nenalezl nějaké chyby konkrétní, ale v roce 2012 vyplývá, že efektivnost by se pravděpodobně měla výrazně zlepšit. Nechtěl bych se zmiňovat o všech podrobnostech v souvislosti s touto záležitostí. Možná bych chtěl připomenout pouze to, že dohromady 514 zaměstnanců patří do skupiny AD12 a vyšší. Měsíční, měsíční tedy odměna těchto 500, 514 představuje měsíčně více než 5 milionů eur. Kromě toho, tito zaměstnanci dostávají také další příplatky, další bonusy. Indokolatlanul magas. A kromě toho můžeme také konstatovat, že jedna zaměstnanců, míst, lokálních zaměstnanců pracuje tedy pro Evropskou službu pro vnější činnost a jejich průměrné měsíční mzdy se pohybují více než 3000 eur. Já nyní zde nechci být ironický, ale v dnešním světě, kdy po, od Ugandy po Bolívii někteří zaměstnanci vydělávají průměrně 3450 euro měsíčně, tak to si myslím, že je nepřirozeně vysoká, nepřirozeně vysoká odměna. Generální ředitel, který je za tuto věc odpovědný, nám odpověděl, že existují eh, v některých těchto částech světa ještě vyšší příjmy, ale je, to, je potřeba najít určitou zlatou střední cestu. Je to vlastně taková ta střední třída, střední kategorie. Takže myslím si, že já se nicméně domnívám, že bychom to mohli organizovat také učit efektivněji a že by zde byla také možnost, na, co se týká snížení nákladu. Další důležitá otázka, jak pro případ Evropské služby pro vnější činnost a i pro účetní dvůr, se týká zeměpisné geografické rovnováhy, vyváženosti. 13 členských států, který, které přistoupily v posledních deseti letech, tyto země jsou podzastoupeny nebo mají příliš nízké zastoupení. Pouze ve 20 případech vlastně ta, jsou ta místa obsazena zaměstnanci nebo diplomaty z deseti nově přistoupivších zemí. Co se týká politiky eh, v oblasti nemovitostí, tak zde vyvstává několik otázek nedost, nedostali jsme odpově- uspokojivé odpovědi na všechny otázky, které jsme zaslali písemně. Vedeme ještě další konzultace, tak abychom ty otázky, které ještě nejsou vyřešeny, abychom na ně také dostali odpovědi. Abych to shrnul, vážení, pane předsedo, vážení kolegové, co se týká s odhlédnutím od nedostatku a problémů bychom absolutorium měli udělit v těch, pro tyto tři instituce, protože ty nedostatky a problémy nesouvisejí s efektiv, eh, souvisejí v první řadě s efektivností, po případě a nikoliv tedy s, s regulérností a, a řádností fungování těchto institucí. Jak konstatoval účetní dvůr, tak ty jmenované instituce vedou tedy řád, hospodařili řádně, regulérně a nejsou tam žádné zásadní a podstatné chyby, které byly zjištěny. Chtěl bych tedy poděkoval těmto třem institucím. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu výboru KONT a také těm kolegům, kteří mi pomáhali v této práci a velmi konstruktivně mě podporovali v mé práci. Lhůta pro pozměňovací návrh je 25. února. Možná potom 18. března bychom mohli hlasovat zde v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu a v dubnu potom na plenárce. Takže očekávám samozřejmě vaše otázky a reakce. Děkuji. Děkujeme vám, pane zpravodaji. Já jsem eh, slyšel, že eh, eh, roli pana Sonika převezme pan Sarvama, takže prosím. Yes, unfortunately, Mr. Sonic is not able to... Ano, bohužel pan Sonik tady dnes být nemůže, ale já vás provedu jeho body. Především pan Sonik chce poděkovat institucím za spolupráci a za poskytnutí veškerých informací, setkání s našimi členy zodpovězení otázek. V tomto roce nebyly tady žádné větší problémy, není tam mnoho věcných problémů a e, došlo rozhodně ke zlepšení oproti předchozím letům. Pan Sonik vítá dobře fungující spolupráci mezi výborem regionů a tímto výborem a zaznamenává to také v hodnocení efektivnosti, co se eh, tedy eh, týče eh, zpráv, jsou, je tam patrné zvýšení informací, aktuálních informací, hlavně co se týče do, ehm, cestovních ehm, nákladů, které nebyly v minulosti k dispozici. Ehm, co se týče rady, Bohužel o tom nelze říci tež. Spolupráce s radou není tak hladká, jak bychom si přáli. Především rada nadále odmítá odpovídat parlamentu na otázky a nechodí sem, když je pozvaná. Tento postoj ukazuje, že rada nerespektuje funkci parlamentu eh, v oblasti kontroly rozpočtu. Takže otázky, které byly e, míněny pro parlament, tedy předala dál komisi a komise odpověděla dopisem z 23. ledna. Zpravodajové e, uvádějí specificky, že tedy takto to byl postup a e, komise vlastně odmítla jménem rady odpovědět proto, aby nezasahovala do vnitřních záležitostí jednotlivých institucí. Nicméně všechny instituce jsou povinné spolupracovat s parlamentem v oblasti udělení absolutoria. S pomocí řeckého zastoupení v radě byla navržena pracovní skupina, v jejímž rámci bychom možná mohli dosáhnout přiměřené spolupráce, abychom mohli pokračovat na této práci. Nicméně v situaci, kdy požadované informace nejsou poskytovány, také nejsme schopni eh, poskytnout nebo takovou, vytvořit takovou zprávu, abychom mohli navrhnout udělení absolutoria a proto eh, zpravodaj navrhuje odložení absolutoria pro radu. Současně bychom měli ale stanovit cestu dopředu, jak eh, se touto problematikou, jak se s ní vypořádat. A zpravodaj do Eh, doporučuje zprávu z vlastní iniciativy formou eh, slyšení nebo workshopu ohledně analýzy stávající právní situace, tak, aby bylo možno předložit tedy tuto otázku buď soudu, a nebo navrhnout eh, vyjasnění pravidel obsažených ve smlouvě. Pan Sonik vítá všechny vaše připomínky a připomíná, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. února. Děkuji, pane předsedo. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane Sarvamo. Chtějí se e, ostatní poslanci výboru na něco zeptat pánu zpravodajů? Herr Kajer, bitte. Pan Gajer. Děkuji, já jsem tady trošku zaskládán. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k tomu absolutoriu pro radu, protože to je to politicky nejzávažnější absolutorium, aby se tak řeklo. Eh, souhlasím s přístupem pana zpravodaje odsunout udělení absolutoria ale rád bych eh, doporučil jiný postup. Myslím si, že máme právní možnosti, co se týká iniciativ tohoto výboru. A myslím si, že jsme všechny řádně vyzkoušeli. Myslím si, a to bude potřeba udělat jak ve výboru, tak ve frakcích, že bychom měli zkusit dvě cesty, bez ohledu na to, co s tím absolutoriem pak uděláme. První cesta je otázka většiny zde v parlamentu pro ukončení té gentlemanské dohody, té věhlasné gentlemanské dohody. Alespoň v těch podkladech, které jsem měl já zde před pěti lety, bylo řečeno, že eh, se to jaksi eh, odmítalo, protože pan Zundergaard to nechtěl a tak dále a tak dále. A e, pak je tady ta, tady ta interpretace té dohody, že vzájemně si nebudeme měnit rozpočty. Takže jedna otázka je, zda se do něčeho takového chceme jako Evropský parlament pouštět, to mohou rozhodnout politické frakce, protože tak se dostaneme do politického konfliktu. Zdá na radu skutečně tam zautočíme a řekneme, my jsme rozpočtový orgán, tak jsme rozpočtový orgán i pro vás, milá rado. Ale to je dvousečná zbraň, protože si musíme dávat pozor na to, co chceme, nebo to také dostaneme, že? A ta druhá e, možnost je tak trošku podprahová, politicky vzato. On o tom hovořil už Petr Jár, stejně jako tady pan e, zástupce zpravodaje, půjdeme před soudní dvůr. Myslím si, že bychom k tomu měli důvod. To se ukázalo na posledním slyšení. Já si myslím, že všichni ti odborníci, který, kteří tam promluvili, jasně řekli, že parlament má nárok na všechny potřebné podklady. Ale pokud parlament půjde před soud s touto věcí, pak to nebude jen naše rozhodnutí, ale rozhodnutí celého parlamentu. Já jsem připraven se touto cestou vydat a apelovat na mou frakci, aby to schválila, ale bude potřeba, abychom se takto zasnažili všichni pakliže skutečně chceme to nejlepší pro všechny instituce a proto eh, je potřeba, aby se všichni zde v tomto výboru zasadili o to, aby, a zda vůbec, by tato cesta měla podporu. Pokud by měla, tak by bylo asi velmi snadné říci naší právní službě, aby navrhla postup, jak Eh, snad dospět k co nejpozitivnějšímu, eh, k co nejpozitivnější formulaci a zpracování tohoto případu před soudem. Nebylo by to pak tedy již eh, na poli tohoto výboru, vyžadovalo by si to aktivitu i ve frakcích, takže musíme zvážit, kterou cestu chceme zvolit. Děkuji, paní Gresle. Ano, takže gentlemanské dohody jestli existují, to je vždy takové jako jednostrané ze strany rady, že to je jenom pro rozpočet a ne pro absolutorium. No. E, to, co navrhuje pan Soník, je, abychom zvážili, pokud by mělo dojít ke změně smlouvy, a dříve nebo později k ním dojde, tak je potřeba vyjasnit, jakým způsobem tento bod bude regulován. Proto potřebujeme určité znění, které musíme připravit a zpracovat. A to budou muset udělat výbory jako AFKO a všechny ostatní. Parlament bude muset zvážit, zda udělá iniciativní zprávu s výborem AFKO na téma, jakým způsobem toto má znít. Protože tyto, vědi, tyto věci už trvají tak dlouho, že vlastně nikdo nepředpokládal, že se o tom někdy bude s radou vůbec jednat. A myslím si, že to jednání typu ber a seber, které to jistě bude, bude s radou velmi zajímavé. Co se týká eh, toho řeckého velvyslance, já jsem s ním telefonovala a poděkovala jsem mu, že se snaží přivést strany ke stolu, ale zatím nemáme ze strany rady žádné signály vůbec o ničem. Upřímně řečeno mluvit můžeme vždycky, ale já už posledních deset let Mluvím zejména na toto téma opravdu hodně a mm, nikam jsme se neposunuli v té rozhodující otázce, tedy zda smějí vlády kontrolovat parlament. Já mám jednoznačné přesvědčení, že ne. Ale vlády jsou e, samozřejmě úplně jiného názoru. Doma by si to samozřejmě nikdy nedovolili, ale v Bruselu si to klidně troufnou. Takže my teď na straně parlamentu musíme jasně říci, ne prosím, vlády nás kontrolovat nebudou, my se budeme, budeme kontrolovat sami. Zatím tedy pokrok tady nemáme a upřímně řečeno myslím si, že je potřeba zahájit zde nové iniciativy. Mně je skutečně líto, že se to tak dlouho táhne, abych eh, předem poděkovala každému předsednictví rady, které se tímto bude zabývat. Všechny vlády by se měly zamyslet nad tím, jak to vypadá na venek, když vystoupí před voliči vláda tedy a řekne, dobře, máme demokraticky zvolený parlament, ale my ho stejně budeme kontrolovat. To je demokraticky nepřijatelné. Děkuji, paní Gresle, pan Maldr. Děkuji. Situace v radě se opakuje úplně stejně každý rok. Jsou to ty samé argumenty. Než půjdeme k soudu, mohli bychom, myslím, zkusit ještě jednu věc, a to ukončit tu gentlemanskou dohodu. Podle smluv eh, je parlament co do udělování absolutoria mocnější institucí než rada. Jasně se říká, že parlament rozhoduje. Takže nevím, eh, proč je tady teď zájem vlastně v té gentlemanské dohodě pokračovat. To je ta otázka. Já upřímně řečeno přemýšlím o tom, že bych předložil pozměňovací návrh, že ji ukončíme a uvidíme, co by se stalo. Děkuji vám, vážené kolegové a kolegyně. Konferenční služba asi zvolila tento sál pro dnešek zcela záměrně, protože ví, že u absolutorií se točíme v kruhu, že? E, myslím si, že je na místě zvážit, co můžeme dělat. E, pan zpravodaj v zastoupení navrhl zprávu z vlastní iniciativy. To je pragmatický způsob udělat zprávu, jak dospět k závěrům parlamentu ale eh, my bychom si hlavně měli umysle, uh, ujasnit, jak se tady říká, co vlastně chceme jako parlament. A zde už pak jsou otázky toho typu, zda se odchýlíme od stávající pozice, anebo zda použijeme cestu soudního dvora. Já si myslím, že bychom měli parlamentu doporučit v iniciativní zprávě jít k soudu ale jako prozatímní řešení, protože toto bude na, na pořadu jednání až Bůh ví kdy, e, protože sem do výboru můžeme například e, pozvat všech 20 e, ministrů financí a nebo si můžeme zvážit ještě ty eskalační Prahy, protože já měl zatím dojem, že zájmy v jiných částech Evropského parlamentu, abych tak řekl, nejsou tak velké, Eh, o to absolutorium pro radu. Pro nás je to otázka principu a zásady a demokratického řízení. A myslím si, že bychom měli ještě jednou zvážit, než začneme dělat iniciativní zprávy, zda jsme připraveni do té zprávy napsat víc než jenom nějaký apel na radu, eh, která nám toto absolutorium teď předha- předhazuje. Ještě Jens Geier se hlásí. Děkuji. Já jsem rád, že to tady zaznělo jasně a ještě jednou a že se tím parlament bude muset zabývat, že my jim navrhneme takovouto formulaci nebo něco podobného. Ano, ale u zprávy z vlastní iniciativy eh, tam musíme být i opatrní, protože i po tom, co si říkal ty, Michaeli, eh, je potřeba dbát těch kolaterálních škod politických, které zde můžou vzniknout. Eh, zpráva z vlastní iniciativy, kde budeme přemýšlet o tom, co vlastně chceme a každá frakce bude chtít něco trochu jiného, že ano, a pak budeme mít různé politické většiny pro různé politické možnosti, jedna z nich nakonec projde a nakonec uvidíme, že tady máme rozštěpené názory a nebude to dostatečně demonstrovat rozhodnost parlamentu a proto nejsem pro takovouto zprávu z iniciativy. Já jsem spíš pro, abychom zkusili tu druhou možnost. A nebo zkrátka nějakou zprávu, dejme tomu, která by neměla ne, která by nebyla otevřená různým možnostem, protože to nám pak v politické diskusi nepomůže. Naopak, se to v boji mezi frakcemi rozměrní. Dřív nebo později musíme na plénum a myslím si, že tento výbor je konec, tom, konec konců příslušný a v plénu se pak může stát vlastně cokoliv. Takže prosím, zvažme ještě jiné možnosti, jak dospět toho cíle, aniž bychom škodili všem kolem. Samozřejmě musí tomu být přítomná i rada. Eh, nevím, jaký ten příští eskalační krok může být, ale zpráva z vlastní iniciativy to nebude. A upřímně řečeno, zvát si sem všech 28 ministrů financí, to jenom dostaneme 28krát ne e-mailem. Eh, to si můžeme pak nalepit do alba, bude to jistě vypadat krásně někde na zdi v rámu, ale to je asi tak všechno. Takže eh, příští krok musí, jak bych tak řekl, no, musí zkrátka dopadnout svou plnou vahou, abychom se posunuli někam dál. A je potřeba, abychom jaksi dostatečně silně bouchli pěstí do stolu. No dobrá, děkuji. Eh, pokud by to frakce považovali za tak důležité, že by to e, za své téma vzali i kandidáti na nejvyšší posty v Evropě, A kdyby se z toho stalo politické téma i v členských státech, pak se to jistě vyřeší, ale otázka je, jak náš malý, sice důležitý, ale ne rozhodující výbor Evropského parlamentu má o něčem diskutovat, když se o tom vlastně politicky nikde jinde nemluví. Ono to je hezká teze, ale má to velice důležitý charakter. Zkrátka mluvíme o tom, jestli bude nebo nebude kontrola. A chceme-li kontrolu, dosáhneme ji jedině tehdy, když budeme mít podporu z členských států. Upřímně, i v národních parlamentech je velká nedůvěra vůči Evropskému parlamentu, co se týče kontroly rady. A právě proto jsou eh, jaksi tato témata bez podpory z členských států. A jediné, jak bychom se mohli někam posunout, je změna smlouvy v tom smyslu, aby pak v rámci rady mohli parlament kontrolovat i národní parlamenty Eh, Všem eh, málo kdo chce, aby parlament jako kolegislátor mohl někomu koukat přes rameno a kontrolovat, kdo co dělá. Eh, nicméně nám to zase připadá jako pravomoc, které se nesmíme vzdát. Je to konec konců pravomoc důležitá a jde také o to, zda si věříme my dost na to, abychom toto téma dostali na vyšší úroveň diskusí zde v parlamentu s dostatečnou vervou, aby se tak řeklo. Když jedeme domů, když mluvíme s jinými institucemi, abychom to opakovali aby to říkal náš předseda, abychom toto téma dostali do povědomí všech kolem, aby se to dostalo do agendy parlamentu, do agendy frakcí, do agendy předsedů frakcí, kteří často jednají v, dom- v členských státech. E, teprve potom se někam posuneme, jinak ne. To je, myslím, realistické hodnocení, které vám chci říct. Samozřejmě jsem připraven, když se tak dohodneme, zahájit zprávu z vlastní iniciativy, třeba ještě i e, v rámci předsedy výboru. A bude to pod vlajkou výboru kont, ale myslím si, že bychom se měli podívat nejprve do, zr- do zrcadla, co považujeme za prosaditelné. A e, pokud chceme něco prosadit, potřebujeme, aby to mělo podporu od spoda až na špičku parlamentu, k příštímu předsedovi nebo předsedkyni, eh, který nebo která toto téma bude muset zastupovat vůči radě. Teď ještě kolega Sarvama. thank you. I just wanted to... Uh, ano, děkuji. Jen jsem vás chtěl informovat, že budu panu Sonikovi tlumočit všechny připomínky, které tady zazněly při této velmi zajímavé rozpravě. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Hlásí se někdo ještě další o slovo? Ne. Ze strany komise zde také někdo není, kdo by se chtěl vyjádřit? Nikoliv. Takže jsme vyčerpali tento bod pořadu jednání a v podstatě dne celý dnešní program, pokud se dobře dívám. Nyní je na programu schůze koordinátorů, takže tím bych chtěl veřejnou část schůze ukončit a e, sejdeme, sejdou se tedy koordinátoři k neveřejné části schůze. Děkuji.